Colleagues. Kolegové. Can I bring the meeting of the tourism eh, Mohl bych prosím eh, požádat pozornost na zasedání eh, speciální skupiny pro cestovní ruch tak především se budeme bavit o pozičním dokumentu, která se týká konference, která eh, bude eh, probíhat 25. dubna v Dublinu o evropském cestovním, tedy dědictvím cestovního ruchu. A ještě to bude dříve, než dáme eh, než dáme slovo panu eh, komisaři Tajanimu, který se dostaví za chvíli a já budu muset potom odejít dříve kvůli eh, lékařskému termínu. Takže nejdříve k té konference, která proběhne v Dublinu 25. dubna. Eh, vy jistě máte Eh, náš poziční dokument, který naše pracovní skupina vypracovala a já navrhuji, abychom si dali jako termín 14. duben poledne, pokud by někdo chtěl něco doplnit do tohoto dokumentu. ta myšlenka eh, předložit takovýto dokument na této konference eh, nám připadla jako dobrý nápad, eh, abychom, mm, jak si řekli, co vlastně děláme my a jaké máme priority, které se projevují ve zprávách, které jsme dosud zpracovali a taky se to týká studií, které máme za sebou. Čili to je, to je současný stav a já nevím, jestli někdo, Karlo nebo kdokoliv z místo předsedu bude přítomen na této konferenci. My tedy nemáme oficiální pozvání, čili Možná, kdyby se někdo dozvěděl z těch, kteří mají na starosti oficiální pozvánky, kdyby nás tam mohl laskavě přidat. Eh, každopádně bychom eh, velice rádi eh, tedy předložili tento poziční dokument, který jsme si vypracovali. Takže ještě jednou pozměňovací návrhy, komentáře do 14. dubna v poledne. Otázky? Karlo, chcete něco dodat? Ano, děkuji, Brianne. Navrhuji, abychom eh, dali slovo kolegovi Higginsovi. Možná by bylo vhodné, aby on tedy byl pověřen eh, tou oficiální pozvánkou, ale žerty stranou je důležité, aby komise a pracovní skupina se představila na této konferenci se stanoviskem eh, na téma, ke kterému jsme se vyjadřovali už několikrát. Já sám i kolegové jsme už dva roky na to vyhradili, nebo chtěli vždy vyhradit eh, určitou částku v rámci rozpočtu EU, aby se rozvíjely projekty v oblasti, v oblasti kulturního cestovního ruchu a zhodnocování kulturního dědictví v Evropě. Takže je to opravdu důležité téma a je v tomto smyslu důležité, abychom byli přítomni na této konferenci a abychom tam vyjádřili své stanovisko. I já jsem dostal tento návrh teprve teď, stejně jako všichni ostatní, takže k tomu dodám poznámky a komentáře ještě později, pokud to bude potřeba v té lhůtě, kterou předseda vymezil. Děkuji. Tak eh, všichni souhlasí, dobře, nezapomeňte ještě jednou 14. duben. Keith? Děkuji, Brajene. Jste se ptal, zda máme otázky. Eh, tak ne, otázku nemám. A nevím, jestli tedy je to ten pravý okamžik to právě zmínit, eh, eh, a nebo jestli tady ta pracovní skupina by se tím mohla zabývat. A týká se to pohody zvířat a ochrany zvířat v cestovním ruchu. Eh, možná si vzpomenete, že asociace eh, britských cestovních eh, agentur zveřejnila pokyny pro tedy cestovní ruch, pokud se týče blaha zvířat. A komise se k tomu přihlásila, že by to tedy podporovala, možná, že by to mohla i schválit. A já si myslím, že to je e, dobrý signál, abychom právě animal welfare, čili blaho zvířat, e, měli, e, měli taky na programu té naší pracovní skupiny. Ano, děkuji. Chce na to někdo reagovat? Můj názor, Kýte, je tedy v tom, že by bylo dobré, kdybychom toho měli eh, s tou udělali téma pro eh, budoucí setkání té naší pracovní skupiny. Eh, možná, že po velikonocích bychom se s Karlem sešli a naplánovali další témata pro diskusy. Já bych toto rád udělal po velikonocích. A možná, že e, právě o těch zvířatech to by mohlo být jedno z témat. Takže já děkuji za e, tento návrh. A určitě tedy na to nechceme zapomenout e, mezi dalšími tématy, jako jsou třeba železniční balíček a pracovní doba v letectví a tak dále. Čili určitě se tím budeme zabývat a s Karlem toho po velikonocích naplánujeme. Naplánujeme, co bude dělat dále tato eh, skupina pro cestovní ruch. Tak, souhlas? Dobře. No a teď eh, v podstatě musíme počkat na pana komisaře. Eh, ví někdo, jak dlouho mu to bude trvat? So he should be around any, any moment. Yeah. Takže mělo by to být za pár okamžiků. Takže můžeme se jenom tady připravit. Takže, takže prosím o chvíli trpělivosti, než se dostaví pan komisař. Bene, eccoci, riprendiamo. Dobrý den, budeme tedy pokračovat v práci. Přivítáme místo předsedu Evropské komise Antonia Tajaniho, který se k nám připojil. Pro nás bylo velmi důležité se s ním setkat. Kvůli tomu, že je opravdu velmi obtížné nějakým způsobem sladit program pana komisaře a našeho výboru. Nepodařilo se nám sejít se dříve a zpomalilo to také práci naší pracovní skupiny. Ale myslím si, že je opravdu zásadní, abychom se seznámili s postupem prací Evropské komise v celé řadě kapitol, které jsou pro nás prioritami v oblasti politiky cestovního ruku, ruchu. My jsme v parlamentu vydali zprávu, která byla schválena v říjnu roku 2011 a také jsme vytvořili pracovní skupinu. A máme také dokument eh, s prioritami, který jsme vydali před několika měsíci. Takže by nás zajímala aktualizace, aktuální informace k těmto různým oblastem. Pane komisaři, pro nás je důležité také, abychom eh, naplánovali nebo přeplánovali své kroky na základě priorit, které jsme se vytýčili. Bez dalších odkladů předávám mikrofon panu místopředsedovi komise Tajánimu. Děkuji, drahý Karlo. Děkuji vám všem, omlouvám se za malé spoždění, účastnil jsem se konference o Dunajském fóru, které předsedá paní Tykau, takže jsem měl tedy tento závazek a já jsem se účastnil také toho, že jsme se snažili posílit vztahy mezi východem a západem, protože původně jsem z údolí Trajana. Trajano byl prvním císařem, eh, takže je to také skvělý nástroj nejen pro výměnu, tedy ten cestovní ruch, ale je to také důležitý nástroj k podpoře ekonomiky. Bohužel cestovní ruch byl vnímán jako taková popelka naší hospodářské politiky. Naštěstí Lisabonská smlouva poskytla právní základ pro evropskou politiku cestovního ruchu, která rozhodně nesmí jít proti principu subsidiarity, ale musí představovat přidanou hodnotu. Dovolte tedy, abych především poděkoval pánům Simpsonovi a Fidancovi za to, že chtějí podpořit eh, politiku komise, udělali to už ve své zprávě z října roku 2011 a také tím, že vytvořili tuto pracovní skupinu, která podle mě pracuje velmi dobře a je velmi přínosná. Pokud jde o koordinaci naší práce, tak bych rád připomněl, že jsme navrhli 21 kroků, 21 akcí a hodně pracujeme na tom, abychom tyto akce uskutečnili. A to také díky tomu, že se mohu spolehnout na silnou podporu parlamentu. A za to bych rád poděkoval za podporu Kosme ze strany parlamentu, kde se počítá tedy se zásahy ve prospěch cestovního ruchu. Řekl bych, že to, že všichni uznávají jak kosme, tak i akce v oblasti cestovního ruchu, které jsou obsahem sdělení, jasně svědčí o tom, že se věci mění a že se lidé uvědomují, že cestovní ruch je hospodářským odvětvím, které skutečně může efektivně bojovat proti krizi a může vytvářet pracovní místa pro mladé, což je, jak víte, oblast, která zaměstnává nejvíce mladých největší podíl mladých a vytváří 100 000 pracovních míst každý rok. nedostatečnou specializací v mm, zaměstnan, při zaměstnanosti a to se navzájem ovlivňuje. Také bych chtěl zmínit následující. V přímořském turismu můžeme aplikovat pro programy, které byly úspěšné v jiných eh, sektor cestovního ruku jeden nebo Kalypso. Ale teď je nemůžeme používat v přímorské turistice. Eh, k okružní plavby, to je zase rozvoj, to je, to je um, velká příležitost k rozvoji turistiky pro Evropu. A základní věc pro to, aby ty přístavy mohly být domovskými přístavy a nikoli transitními přístavy, je řešení technických problémů, strukturálních problémů, ale také, co už jste zmínil, víza. Vízová politika. A to je problém. A na závěr chci říci, že naše frakce programovými akcemi jsme připravili, tak naše frakce má pocit, že budete na naší straně, že nám pomůžete. A ostatní členové tohoto výboru by měli pochopit, jak důležitý je cestovní ruch, především v tomto období, kdy máme vážné ekonomické problémy. Děkuji, pan de Grandes a potom kolega Higgins. Děkuji, pane Fidenco. Děkuji, pane místopředsedo, pane komisaři Tajany. Dnes jste přišel pozdě ale komise, myslím, přišla včas s tím, že do čela rezortu cestovního ruchu dosadila vás. V mé zemi byla otázka cestovního ruchu vždy důležitá vždy byla na prvním místě. Vy jste hovořil o tom, že v Evropě je to třetí místo. U nás je to tedy ještě důležitější. Cestovní ruch je taková výměna kulturních náhledů a tak dále. Nicméně je to dobrý nápad s tím, se kterým dnes přicházíte. Já myslím, že vám k tomu musíme poblahopřát, protože se pohybujete opravdu na tenkém ledě. Podle článku 195 se zde podporuje harmonizace, ale zároveň je zde dodržována subsidiarita. Nebudu opakovat to, co zde říkal Karlo Fidanza jako předseda pracovní skupiny, do které patřím. Já souhlasím s tím, co říkal, a proto se pokusíme vyjádřit k něčemu jinému. Je opravdu skvělý nápad, usnadnit udělování víze čínským turistům. Tam je opravdu obrovský potenciál. a Čínští turisté mají prostředky k tomu, aby cestovali. Bohužel eh, máme kubánský komunismus, který lidi nepouští ven, v Číně naštěstí ano. Takže to může být zdroj bohatství pro náš kontinent. Já tedy tuto iniciativu vítám, ale pak je zde další věc, eh, která pořád ještě dořešená není, a to je USA. Američané pořád do Evropy příliš nejezdí. Tam musíme také něco udělat. To tež, co se dělá s úspěchem v Latinské Americe nebo v severských oblastech. Dříve se podporoval především jižní, jižní turismus, teď naopak se hodně zaměřujeme na sever, aby se podpořila tato turistika, tento cestovní ruch a musíme také podpořit eh, turistiku směřující k nám ze Spojených států. Když hovoříme o kvalitě, je zajímavé, že ta kvalita to není pouhé slovo, je to skutečnost. Ve Španělsku, pokud chcete slyšet čísla, tak eh, letos kvůli krizi přijdeme o 1,3 pokud jde o počet, ale pokud jde o výdaje, tak nám rostou o 5,1%. To znamená, že kvalitní nabídka nám umožní zvýšit příjmy. Víte, jak to vypadá se Španěli? Máme také kolegyně z Maďorky, která je odbornicí na cestovní ruch a která sice tedy nezasedá v pracovní skupině, ale stejně jako já podporuje takzvaný sociální cestovní ruch, to znamená cestování seniorů, kteří mají peníze, mají čas a kromě toho mají také právo na legitimní státní penze, takže tím pádem mohou cestovat mimo sezónu, tím pádem hotely nemusí zavírat, mají tam cestující, takže to je velmi zajímavá věc. Kalypso, která je opravdu dobrou iniciativou, by se měla ještě více rozvinout. Ale důležité je také cestování mladých. Na prvních stránkách španělských časopisů se hovoří o tom, že zde máme ty balíky, musíme říct se opravdu balíky mladých lidí, kteří k nám létají čarterovými lety, věnují se teoreticky sportu a cestovnímu ruchu, ale v praxi prostě jen pijou, konzumují alkohol a to není dobré opravdu pro nikoho. Ani pro ty, kdo tam jezdí, ani pro obyvatele těch turistických oblastí. Má to být kulturní výměna, takže prosím pozor na tyto věci. Zodpovědná za to není Evropa, zodpovědná za to musí být členské státy, které musí dohlednout na to, jak se dělají tyto mimosezónní nabídky. Peníze, o které žádáte, to není moc, ale je to přece něco. Nikdy jsme nežádali o nic, takže vítejme alespoň tuto malou částku. Tím musíme začít ten den, kdy Rada ministrů konečně bude souhlasit s tím, že cestovní ruch je zdrojem bohatství to bude opravdu důležitý den, protože cestovní ruch není žádnou okrajovou záležitostí, je to zásadní věc. A já jsem ráda, že si uvědomují i jiné členské státy, že mají schopnost eh, přijímat turisty a také vysílat turisty do zahraničí, i když si tradičně nemysleli, že tuto schopnost mají. Já si myslím, pane komisaři, že je to příběh úspěchu. Já vám proto blahopřeji a prosím vás, abyste pokračoval na této cestě, která je pozitivní pro všechny. Děkuji. Děkuji kolega Higgins a potom Esteras. Thank you very much. Eh. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. První věc, kterou si říci, je, že souhlasím s předsedou že eh, cestovní ruch byl takovou popelkou. Tento výbor je výbor eh, dopravy cestovního ruchu a do té doby, než kolega vypracoval návrh zprávy pod eh, titulem Evropa hm, turistická destinace číslo jedna, tak se vůbec o cestovním ruchu tady nemluvilo. Je to dobrý dokument. Problém je, že Neustále mluvíme obecně, ale nemáme specifické cíle. Máme velice malý rozpočet, ale je to začátek. Mluvíme o sezónnosti a hotovo. O e, turistiku pro, za národními památníka, památkami a tak dále. Ale my potřebujeme koherentní plán, jak postupovat dál, jak to e, prosazovat dál. Potřebujeme více, e, méně obecných a více specifických cílů. Já jsem vás poslouchal a můj kolega Lewis už to zmínil a vy jste to také zmínil, pane předsedo, co se týče kvalitativního označování. To je důležité, lidé musí vědět, co přesně mají co vlastně kupují, jaké jídlo, jaké věci tam budou. Můžete vypracovat dokument, vy jste řekli, že můžete vypracovat dokument v příštích měsících. Když komise řekne v příštích měsících, obvykle myslí, v příštích letech. Takže jaké specifické lhůty máte? Máte specifické termíny? Druhá věc. Může nám komise říci, my jsme hovořili o BRIC, to znamená o propagaci Evropy v Brazílii, Indii, Rusku a Číně. Stanovili jste si nebo vyhradili jste si specifický rozpočet na tyto tři státy, protože to jsou cílové trhy. Brazílie, Rusko, Čína, Indie. To potřebujeme znát. Třetí věc se týká balíčku E, směrnice o cestovním ruchu, to je zcela zastaralé, je třeba ji revidovat. Kdy se to stane? To jsou velice konkrétní otázky, omlouvám se, ale my pokud nebudeme klást specifické otázky, nedostaneme specifické odpovědi. V neposlední řadě si musíme odškrtnout. Za prvé, z 35% závisíme, tedy irská ekonomika, na cestovním ruchu máme 70 milionů lidí, kteří jsou údajně irského původu. A to je také v souladu s předsednictvím. My máme, vlastně vyzýváme lidi, aby přijeli do Irska, my jim řekneme, kde se narodili jejich um, předkové a tak dále. A na to potřebujeme speciální balíčky letenky. Teď máme asi zabukováno asi půl milionu eh, letů především z USA do Irska. A poslední věc je víza. Musíme zjednodušit um, udělování víz nebo sproštění mm, vízové povinnosti. Děkuji, pane předsedo, za místo předsedo za vaši prezentaci. Děkuji, kolega Esteres a potom kolega Tešera. kolegyně Esteres. Děkuji, pane Fidenco. Děkuji panu komisaři za jeho práci. Také kolegovi Fidancovi a Luisovi de Grandes Pascualovi, členům pracovní skupiny. Pan komisař zmínil sezónnost, to je opravdu důležitá věc, musíme proti sezónnosti bojovat, protože Spousta turistických oblastí je založena na sezónnosti, takže alternativní cestovní ruch si zaslouží pozornost. Obchodní cestovní ruch, eh, cestování eh, zdravotní a vinné, gastronomické, kulturní a tak dále. A dále excelentnost. Musíme opravdu usilovat o to, abychom měli to nejlepší. Abychom byli konkurenceschopní, je také nutné, abychom byli opravdu nejlepší ve výzkumu a vývoji, protože ty současné turistické balíčky se kupují jinak než v minulosti. Kupují se online, od společností, které se nově objevily na trhu. Takže se musíme zaměřit na to, jakým způsobem můžeme zvýšit konkurenceschopnost. Důležitá věc je kvalita a konektivita. Nemůžeme být první destinací na světě, když eh, nebudeme mít eh, spojení, nebudeme mít přípoje. Ta konektivita, to spojení je zásadní. Já jsem z Mallorky, jak už říkal kolega. A od eh, příštího měsíce budeme mít přímé lety z Menorky do San Petersburgu a to bude mít zásadní význam jak pro Menorku, tak pro San Petersburg. Takže, jak jsem říkala, tyto spoje jsou důležité pro cestovní ruch, proto to velmi souvisí s dopravou a proto je důležité mít strategii, aby bylo zajištěno propojení všech cílů v Evropě. Otázka kvality. Máme strategii 2020, která neustále hovoří o zodpovědném růstu a o udržitelnosti. Nemůžeme ale zapomírat na kvalitu. Kvalita v cestovním ruchu je totéž jako trvale udržitelné životní prostředí. Kvalita, kromě konkurenceschopnosti, znamená také hospodářský pokrok. A právě proto vítám iniciativu pana komisaře, který usiluje o harmonizaci i když by se tam tedy překrývaly ty známky kvality, ale bylo by zde jasné označení kvality, protože je pravda, že dnes máme spoustu známek kvality, ale není žádná homogenní. Ani pokud jde o nabídku doplňkových služeb nebo hotelových služeb. Když hovoříme o kvalitě, musíme hovořit také o dostupnosti. V Evropě máme 80 milionů postižených a když my zde říkáme, že chceme mít Evropu, která bude nabízet stejné hodnoty a stejné příležitosti, tak volnočasové aktivity a cestovní ruch jsou také právem i pro postižené. Takže to platí z obou hledisek, jak z hlediska postiženého, tak i z hlediska kvality a z hlediska toho, že je zde potenciál 80 milionů cestujících nebo tedy turistů, kteří by mohli cestovat. Pokud je o sjednocení označení. Máme opravdu spoustu značek, které ukazují, že určité místo je dostupné pro někoho, kdo trpí fyzickým postižením. Nemáme ale jednotné označení ve všech členských státech, takže to by se také mělo zjednotit. Potom otázka horizontální, otázka průřezovosti. Cestovní ruch to je průřezové téma. Například hluk, hlučnost. Je možno v hotelech, v pětihvězdičkových nebo čtyřhvězdičkových hotelech provádět nějaké rekonstrukční práce ve chvíli, kdy je sezóna? Vysoká sezóna? To samozřejmě ne, protože když tam přijede klient, tak by byl obtěžován tím hlukem. Takže bychom se měli zaměřit také na to, co můžeme udělat v této oblasti, protože ten hluk, který hodně ovlivňuje cestovní ruch, tak byl v souladu s těmi požadavky na kvalitu. Já mám pocit, že každý členský stát má v té oblasti vlastní předpisy, takže bychom se měli podívat na to, zda bychom mohli vytvořit nějaký obecný rámec. Já vím, že zde platí princip eh, subsidiarity, ale je to průřezové téma, tak bychom se mohli na to podívat, jak to vyřešit. A dále autorská práva hotely také musí dodržovat eh, autorská práva. A to tež platí i pro televize eh, v hotelových pokojích. To jsou tedy témata, která by se také nabízela k diskuzi. Takže to je vše. Ještě jednou děkuji panu komisaři i Karlovi Firancovi za to, že předsedá této pracovní skupině. Děkuji, Roso. Především bych chtěl vyjasnit, že nepostupujeme podle politických frakcí, ale podle toho, jak jste se přihrásili do diskuze. Takže to znamená, že teď jsme dali téměř slovo pouze členům EPP, ale není to záměr, je to prostě jen podle toho, jak jste se přihlásili. Prosím kolegy, kteří si teď vezmou slovo, aby byli stručnější, aby měl pan místopředseda příležitost eh, odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly. Kolega Teixeira a potom paní kolegyně Foster. Děkuji, Karlo. Tak především eh, bych eh, chtěl poděkovat, že jste mezi nás eh, zavítal. Také bych chtěl poblahopřát Karlovi Financovi za tu skvělou iniciativu vytvořit tuto pracovní skupinu pro cestovní ruch. Já myslím, že pořád ještě nemáme opravdovou evropskou politiku cestovního ruchu. Komise hovořila o důležitosti eh, cestovního ruchu pro Portugalsko. Je to kolem 11% HDP a zhruba 12% pracovních míst. Já eh, pocházím z velmi odlehlého kraje, a u nás tady je cestovní ruch eh, zhruba 30% podílem veškerého ekonomického vývoje. Tady zasněla řada návrhů pro tuto pracovní skupinu a já myslím, že dva z nich si žádají důkladnější zvážení. Především by tady měla být skupina pro eh, krizové řízení v oblasti cestovního ruchu. My si vzpomínáme na eh, únor 2010 na Madejře. Tam došlo k obrovské přírodní katastrofě a výsledkem bylo to, že jsme dostali podporu z fondu Solidaritu. A dnes Eh, dá se říct, že vlastně eh, v těch dnech po eh, tomto přírodním jevu jsme zažili masové rušení zájezdu a pobytu. My jsme se samozřejmě pokoušeli všechno co nejrychleji uklidit, ale samozřejmě v tom nám tyto peníze pomohly ale už nám nepomohou obnovit eh, cestovní ruch. Další návrh pro eh, tuto pracovní skupinu by bylo eh, používání, řekněme, Eh, jaksi výletních, výletních eh, vozidel, ať už to plavidla co, a eh, de facto tak by mohla být navázáno na různé rezorty, které by nabízely různé služby a možná, že by pomáhaly vyrovnávat sezónní výkyvy. Já tedy Nevím, možná, že by bylo dobré, kdyby se eh, tedy eh, komise pokusila to nějak přenést, tuto zkušenost na jiné členské země. Paní Foster? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já bych taky chtěla ještě dodat něco málo k eh, panu Financovi. Samozřejmě děkuji mu za to, že se pokusil zde s něčím pohnout. A hm, já také už eh, léta eh, pracuji v této oblasti a musím říct, že členské země si často neuvědomují eh, veškeré přínosy. Třeba vemte si jenom, jak důležitý je taxikář pro hotel a pro celou ekonomiku. Takže my samozřejmě v cestovním ruchu si navzájem Eh, konkurujeme, protože nabízíme různé destinace, kulturu eh, a tak dále. Čili eh, je důležité, abychom třeba na národní a na lokální úrovni dělali opravdu to nejlepší, co umíme. Nicméně, já si myslím, že když se podíváme na cestovní ruch jaksi profilově, tak samozřejmě ve vydávání víz, to bychom asi měli problém, kdyby to nebylo recipročně. Čili my rádi, rádi přijmeme určité turisty u nás v Británii, ale zase chceme, aby britští turisté to měli stejně snadné dostat se do té protější destinace. Takže by bylo dobré to tak nějak zefektivnit. Jinak pokud se týče kvality produktů, ono by bylo asi celkem na, na eh, místě eh, to jaksi standardizovat, ale možná, že bychom eh, měli více dát důraz na to, aby lidé dostávali odpovídající hodnotu za své peníze. Eh, samozřejmě eh, většina eh, lidí jede na dovolenou, aby si to užila a my prostě nestojíme o to, aby nám tedy úřady nebo tady dělali nějaké potíže. Čili standard, to je klíčová věc, abychom neměli takové ty strašné věci, jako je prostě otravace o dvě v budově a mm, prostě různá rizika. A musím říct, že takové eh, různé věci se stávají všude, eh, i v členských zemích. Eh, pokud se týče nějakých takových velkých akcí, jako třeba Olympiáda u nás byla, ale samozřejmě to ve Velké Británii byl skvělý čas, Olympiáda a ještě královniny kulatěny. Čili Eh, skutečně eh, toto je důležité, protože třeba, já nevím, eh, já mám ráda našeho ministerského předsedu, ale nikdo se na něho nejezdí dívat, a s tím, co na Královnu ano. Takže my bychom skutečně měli využívat to, co opravdu máme a přilákat na to lidi. Prostě na ty skvělé produkty, co máme. Tak proto říkám to, co říká pan komisař. Ano, je skutečně důležité a pan komisař bude určitě souhlasit, že eh, důležité jsou takové ty velké akce, fotbal, kriket, cokoliv a i když je to třeba nějaké, já nevím, 14 dní atletiky, to prostě znamená, že přiježdí spousta lidí a je to velká zodpovědnost pro pořadatelskou zemi. Vy jste eh, hovořil o tom, jak si eh, dotáhnout sem Číňany. No ano, ale potřebujeme posílit infrastrukturu, třeba mm, posílit kapacitu letišť a podobně. A to je opravdu něco, co potřebujeme. Takže já tady mám jenom pár otázek ještě na pana komisaře. První. Vy jste eh, hovořil o 131 milionech eur. To je spousta peněz. Mě by zajímalo ovšem, Eh, kam ty peníze jsou nasměrovány, protože my samozřejmě chceme, aby přinášely určitou hodnotu. Aby, mm, ano, eh, aby ta hodnota tedy prostě čemu si napomáhala mm, odvětví a členské země a tak dále. A ještě druhá otázka. Eh, když to šlo u nás výměně vlády, já jsem byla na konferenci s naším ministrem pro cestovní ruch a my jsme se samozřejmě zajímali o to, jak chce nová vláda eh, usvářet politiku v této oblasti. Mě by zajímalo, scházíte se pravidelně eh, s ministry pro cestovní růst českých zemí? Pokud ano, výborně, pokud ne, proč ne? A já si myslím, že eh, tito ministři by měli příště do Bruselu a setkávat se s vámi. A vy byste potom zase mohl použít všechny ty informace, eh, sebrat různé nápady. Takže, pane komisaři, ano, vy se určitě snažíte dělat vše, co je ve vašich silách, ale myslím si, že členské země toho mají v rukou hodně. A eh, prostě také Eh, je tam spousta administrativy, byrokracie, aby bylo by dobré se snažit i v tomto s tím trošku pohnat. A eh, děkuji, děkuji pane komisaře, děkuji panu financovi. Děkuji paní kolegyně Bilbao a poté pan Benny. Děkuji pane Fidanco, děkuji také místo předsedovi Tajánemu za veškeré úsilí, které se vynakládá na to, aby cestovní ruch byl skutečně odvětvím, které bude přinášet rozvoj a sociální blahobyt. Souhlasím s tím, co říkáte o vízech, o kvalitě i o evropské známce kvality. To bychom měli rozvíjet. Pokud jde o sezónost. s tím také souhlasím. Já jsem z Baskicka. A tento region ze dvou důvodů je region, který se v uplynulých letech eh, nezaměřuje na turistiku. Především proto, že jsme velmi průmyslovým eh, regionem, opravdu strašně průmyslovým regionem a také proto, že donedávna jsme trpěli teroristickými útoky ze strany teroristické organizace ETA a proto se na nás všichni dívali negativně. Takže je třeba transformovat náš region, musí se zotavit z té průmyslové krize. A za druhé také už zde není teroristická hrozba ze strany ETA, takže proto si myslím, že před sebou eh, máme možnost rozvoje. Nemáme Nemáme tedy spoustu slunce, nicméně tato transformace nám pomohla k tomu, abychom se trochu zaměřili i na cestovní ruch, abychom si uvědomili, že cestovní ruch může být faktorem rozvoje. Tři věci, pane místo předsedu. Za prvé, vymezit jasné cíle z evropského hlediska a také jasná podpora ve prospěch cestovního ruchu a za třetí dostatečné finanční prostředky. To nám také umožnilo zcela zrekonstruovat Bilbao a také se vymezit strategické cíle v Evropě, protože bychom se měli podívat, jaké projekty a jaké produkty mohou být nosné. V našem případě v našem případě tedy to, že jsme vybudovali Guggenheimovo muzeum, to bylo rozhodující. Důležitá je také gastronomie. Máme gastronomické, baskické, kulinární středisko. My jsme to zde prezentovali v Evropském parlamentu. Je to turistická inovace. Jsme dobří v gastronomii, takže budeme inovovat a uděláme kvalitativní skok. V této souvislosti bych se ráda zeptala, zda jste na evropské úrovni, kromě všech těch projektů, které jste provedli, jste analyzovali, jaké jsou ty nosné strategické projekty, které je možno prodávat na venek. Abyste řekli třeba, máte pět důvodů k tomu, abyste navštívili Evropu. Aby někdo, kdo přijede do Evropy, nepřijel jenom podívat se na Eiffelovku, ale může přijet třeba do Baskicka podívat se na Guggenheimovo muzeum, anebo může cestovat do Riochy, kde navštíví sklípky, protože třeba ta produkce vína je tak důležitá, že je to srovnatelné třeba s tím muzeem, takže je třeba identifikovat tyto cíle a ráda bych se zeptala, když hovoříme o kvalitě a souhlasíme s tou evropskou známkou kvality, ta by měla jít ruku v ruce s tímto aspektem, alespoň z mého hlediska. Vy jste vůbec nehovořil o vzdělávání. Když hovoříme o kvalitě, tak si myslím, že když se někdo podívá na Evropu, hovoří o čtyřhvězdičkovém, tříhvězdičkovém nebo dvouhvězdičkovém hotelu, tak se musí podívat na ten faktor, co najdu v Evropě. Ale nejde pouze o infrastrukturu, jde také o to, jak se mnou tam budou zacházet. A já jsem vůbec neslyšela nic o školení, o vzdělávání v této oblasti, protože si myslím, že i tam je třeba vynaložit určité úsilí, abychom dosáhli harmonizace v kvalitě poskytovaných služeb, pokud jde o přístup těch poskytovatelů služeb. Dále jste hovořil o pilotním projektu v oblasti eh, sezónnosti. Mělo být o nějaký společný projekt s Brazílií, Argentinou a Chile. Mě by zajímalo, zda jste zvolili tyto země z nějakého důvodu, nebo zda to byl jen nějaký příklad. Také jste hovořil o zdrojích. My eh, v Baskicku máme velmi zajímavou zkušenost. A sice, že se dotují cesty pro seniory. Každý rok máme specifický program, abychom jednak tedy podporovali ten sociální aspekt a abychom také bojovali proti té sezónnosti regionu španělských regionů, ale i evropských. A proto říkám, že je třeba koordinovat, identifikovat nejlepší postupy, dělat to všechno na evropské úrovni a mít k dispozici finanční prostředky. Takže jsou příklady, které vlastně schrnují všechny ty programy, o kterých jste se zmínil. A mě by zajímalo, zda budete chtít eh, identifikovat tyto eh, nejlepší postupy, protože si myslím, že v Baskicku vám máme co nabídnout. Děkuji, Beňo a potom Taylor. I have to agree with... Já eh, musím souhlasit eh, s dalšími řečníky, že je dobře, mm, když eh, tomuto tématu se věnujeme seriózněji. A my jsme možná tu, ten cestovní ruch dosud nebrali dostatečně vážně vzhledem k tomu, jaký má přínos k evropské ekonomice. Paní Bilbao hovořila o řadě věcí, které, na, pomocí nich bychom se mohli prezentovat na nových trzích, o nich hovořil Jim Higgins, ale nejenom tam, protože máme ještě také další potenciální růstové trhy pro další turisty eh, přijácí do Evropy. My jsme k tomuto tématu absolvovali vynikající prezentaci před pár týdny, kde se říkalo, že Evropská unie by měla dostatečně podporovat evropské průmyslové dědictví, což eh, je taková popelka taky. Eh, mohla by to být skutečně, eh, mohlo by to být vzbudit velký zájem také mezi zahraničními návštěvníky a možná by to mohlo na pomoci průmyslu současnému v Evropě a rehabilitaci bývalých eh, průmyslových eh, areálů. A to je otázka eh, nejenom tedy Velké Británie, můj region a Brianu Manchester, ale já jsem třeba byl na hodně místech ve Francii, také v Belgii, kde industrializace byla velmi rozšířena, třeba jsem eh, v Gentu je vynikající eh, muzeum k tomu, nebo máme muzeum hornictví v Německu a tak dále, či my skutečně tady jsme schopni dát dohromady přímo evropskou eh, nabídku. A já musím říct, že máme třeba také skvělé evropské galerie v Evropě. I ty by se mohly spojit do jedné nabídky. Čili tímto způsobem uvažuje i Evropská komise eh, v rámci propagace Evropy a eh, Jackie má pravdu v tom, že v mnohém jsme konkurenty, ale mohli bychom také spolupracovat a lákat bohaté turisty ze zbohatlých regionů světa, aby se přijeli podívat přijeli podívat k nám do Evropy. Ještě eh, jedna poznámka k výzum, velmi stručně. Eh, my a Irsko nejsou, nejsme v Schengenu a eh, to bylo dobré si spočítat, kolik turistů jede raději nám do Evropy než k nám. Přičemž třeba turistů z Číny, kteří mají šengenské výzum, je hodně a pohybují se po celé Evropě, ale už asi eh, se nenamáhají vyřídit si další, další výzum. Eh, my tedy do Schengenu časem zřejmě vstoupíme, ale možná eh, Otázka je, jestli by se dala nějak zjednodušit, usnadnit ta vizová politika mezi Británií, Irskem a Schengenem, třeba mít tři, tři tedy typy víz nějak skombinované. Pan Taylor? Ano, děkuji a děkuji vám za prezentaci. Opravdu mě potěšilo, že v tom pozičním dokumentu se objevuje řada bodů, zejména ten po, eh, role cestovního ruchu jakožto vzpruhy pro eh, naše chudavějící jako ekonomiky. Třeba dnes jsem se dočetl, že South Downs National Park v Británii, to je na jihu Anglie a je to zhruba 100 mil dlouhý park. Eh, dneska se o něm píše, že eh, turisti tam ročně nechají 145 milionů eh, liber a je tam přes 800 míst, eh, tedy pracovních a 460 eh, milionů návštěvníků, čili já si myslím, že ten potenciál je obrovský. Eh, dá se prostě i z těch málo trácejících návštěvníků dostat pár liber navíc a Eh, tady to by mohla být příležitost pro malé střední podniky, prostě pro podniky, kteří eh, právě mm, eh, vydělávají na té jedinečnosti EU, kultura, historie, průmysl, tady toto dědictví, to je prostě evropská specialita. Od ekoturistiky po cyklostezky nebo transevropský sít, síť eh, Eurovilo, eh, čili cestovat eh, z krátké přestávky s odpočinkem, regenerací a tak dále. Možná skombinovat si, já nevím, malování s vařením a tak dále. To jsou takové drobnosti, které mohou lidi přilákat a podržet je tady déle jako turisty a samozřejmě utratí to něco víc. Čili já si myslím, že tady potenciál pro malé střední podniky je výborný. A já bych skutečně vás požádal, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, k tomu, abyste podpořili růst v těchto oblastech. A já doufám, že tedy eh, jednoho budu moci říci, eh, že v South Downs se zdvojnásobil počet turistů. Ano, děkuji, pan Učas. Grazie. Děkuji, Karlo. Děkuji, pane komisaři, pane místopředsede. Málem jsem řekl předsedo, to byla možná jen taková naděje. Děkuji za to, že jste přišel a že jste zde přednesl tuto zprávu. Není snadné být stručný. Já jsem si znovu přečetl program pracovní skupiny, který jsme si vytyčili a myslím si i teď, že je pozitivní a aktuální, ale myslím si, že bychom měli si uvědomit jednu věc a sice, že je nutno rychle si vymezit cíle, protože je nutno také rychle tyto cíle naplnit. Protože pokud si nějaké týle, cíle vytýčíme a potom bude dlouho trvat, než jich dosáhneme, tak to možná nebude užitečné. Právě proto by bylo dobré, abychom nadále měli pozitivní údaje. Růst zaměstnanosti, růst těch podílů. A pokud si chceme dále tyto pozitivní čísla číst, tak bychom měli urychlit jak realizaci programů, tak i dalších kroků. Možná by bylo zajímavé po roce, pane komisaři, provést analýzu Jak to vypadá s těmi akcemi, které byly navrženy? Jak se postupuje u těchto akcí? A nebo podívat se na to, jak se realizuje reforma a jak to tedy vypadá s těmi statistikami v oblasti cestovního ruchu? Není to nástroj, který by měl být používán, nebo který je používán tak, jak by měl být. Před měsícem jsme měli v Itálii turistický veletrh. Některé regiony tam prezentovaly velmi aktuální údaje z roku 2012 a jiné naopak prezentovaly údaje z roku 2010. Takže jak je možné něco plánovat, když budete používat údaje, které už jsou úplně k ničemu? Vůbec nechápu, jak nám to má pomoci v prognozám a vůbec si nedokážu představit, jak vůbec eh, by toto programování potom mohlo se projevit v praxi. Musíme tedy také rychleji přistoupit k realizaci těch eh, kulatých stolů. Já jsem řekl, že by mě zajímalo především eh, to téma sezónnosti a na závěr bych rád ještě poukázal na některá témata, pane komisaři, která mohou být také takovým drobným příspěvkem k tomu plánu, o kterém jste hovořil. My musíme navázat spojení, jak jsem říkal. Hovořilo se zde o té konektivitě, o tom propojení. Týká se to různých aspektů. Nejde pouze o dopravu, ale jde také o komunikace. Jde o vytvoření sítě nabídek. Jde o investice do inovativních struktur. Mohla by se vytvořit také platforma pro výměnu nabídky a poptávky po pracovních silách mezi regiony i mezi státy, kde je sezónnost, ale řekněme opačná, aby se zajistila kontinuita práce a produkce. To by sloužilo jak službám, tak i pracovníkům a tak by to sloužilo také potřebám profesního vzdělávání. To všechno jsou zajímavé aspekty. A v neposlední řadě, pane komisaři, myslím si, že otázka, kterou už jsme řešili, že by se vytvářely podniky, které by se specificky zaměřovaly na potlačení sezónnosti, to by mělo být také součástí tohoto plánu který by měl být uveden do provozu co nejdříve. Kolegyně Ayala Sender a jako poslední kolega Kuhn. Děkuji, pane předsedo. I já bych se ráda připojila ke kolegům, kteří vám blahopřáli k tomu, že se snažíte podpořit práci tohoto parlamentu. A chtěla bych také poděkovat panu komisaře. Tajanemu. Musíme potvrdit, že právě díky němu cestovní ruch už konečně má své místo v politikách Evropské unie. Než jsme dostali jako komisaře pana Tajányho, tak to bylo mnohem horší. V této chvíli se diskutuje o víceletém rozpočtu a já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout skutečné podpory cestovního ruchu jako odvětví evropského průmyslu, jak můžeme dosáhnout toho, aby cestovní ruch byl opravdu faktorem boje proti krizi? Protože především ty země, které jsou nejvíce postiženy krizí, jsou do velké míry závislé na cestovním ruchu. A krize dopadá především na mladé lidi nebo na starší občany, nebo na rodiny z nižší střední třídy, na postižené osoby. A přesně to jsou aspekty, kterými se zabývá projekt Calypso. Musím říci, že tento projekt byl založen právě na jednom původním španělském projektu, obohacený byl o francouzské prvky a nás by zajímalo, jak dosáhnout toho, aby to skutečně fungovalo jak to, jako vektor boje proti krizi. Takže jak to můžeme prezentovat jako aktivní politiku boje proti krizi, na podporu zaměstnanosti. A v tomto smyslu by bylo dobré, kdybychom měli aktualizované a globální údaje o přidané hodnotě. Zda seniori cestují nebo necestují, jak to vypadá, protože ve Španělsku tam eh, vidíme, že opravdu dramaticky klesají ta čísla. V oblasti dopravy je také důležité, zda tam je nebo není cestovní ruch. Eh, to tež platí pro technologické firmy. Protože, jak jsme hovořili o cestovním ruchu, tak eh, se jedná o firmy, které jsou založeny na lokalizaci nebo na zábavě, na volnočasových aktivitách, tak je jasné, že cestovní ruch je pro ně zásadní. Politika cestovního ruchu jako aspekt boje proti krizi. Dále je třeba také udržovat turistické infrastruktury. To by mělo jít ruku v ruce s dalšími politikami. Energetika, energetická účinnost, to jsou věci, které často sami hoteliéři vůbec neberou na vědomí. Dále Možná by mohlo vzniknout něco jako takový turistický Erasmus, eh, aby se podpořila mobilita. A Kalypso právě tento aspekt má. A na závěr k té známce kvality, tak mě napadá ta jednotná v rozmanitosti. To je ta věc, eh, kterou máme jako své logo. Takže diverzita, rozmanitost, eh, to je tradice, uh, památky, kulturní památky, gastronomie. Tady se hovořilo o Spojených státech, eh, že třeba podpořit eh, to cestování Američanů a tak dále. Tam jsou určité stereotypy, pokud jde o to, že nejsou příliš dobře informováni, ani nevědí, zda tady nejsou nějaké války a tak podobně. Možná bychom mohli pracovat také na tom, abychom podpořili náš image navenek, protože eh, spousta Američanů má takové historicky zkreslené představy o tom, jak vypadá Evropa. Děkuji, Werner Kuhn. Eh, herzlichen Dank für die Initiative. Děkuji, Karlo, děkuji za iniciativu a jsem také rád, že pan eh, komisař pro eh, hospodářství je tady mezi námi. Já bych eh, ještě se zastavil u několika střízlivých čísel. HDP v Evropě je 12 miliard eur na půl miliardy obyvatel. Kdybychom pouze 5 přidělili cestovnímu, cestovnímu ruchu, No tak eh, to máme už vlastně hospodářský výkon eh, členské země střední velikosti. A k tomu uvažte, že eh, to jsou peníze, které si ty lidé už vydělali v jaksi primární hospodářské činnosti a oni je mohou, ale nemusí vydat. Čili důležité je, aby i ostatní hospodářská odvětví byla v pořádku, pokud chceme, aby, aby se vrátilo v cestovním ruchu. Teď otázka je, kam jezdí Evropané a kde to, eh, kde to utrácejí. Seychely, Nový Zéland, Austrálie a to všecko jsou peníze, které proudí z Evropy pryč. Čili my v Evropě musíme aktivizovat všechny destinace, které, které tady máme. Já určitě vím, že žádný Američan nepojede do Evropy kvůli lyžím nebo kvůli, eh, kvůli potápění. To ne, to prostě oni eh, si zařídí doma. Či otázka je, v čem spočívají, spočívá naše, měla by spočívat naše společná iniciativa, čili my skutečně jsme jaksi kolebkou této kultury tisícileté, takže mm, z toho bychom měli využívat. My máme mezinárodní, eh, mezinárodní veletrh eh, cestovního ruchu eh, a to je v Berlínu, Berlíně, ale Eh, to je prostě u nás v Německu, ale prostě my nemáme jako Evropané žádnou takovou výstavu, žádnou takový, takový něco takový zastřešující eh, akci. Prostě my máme takové ty turistické svazy regionální, které mezi sebou soutěží, ale prostě dát to dohromady, abychom řekli, my jsme Evropané a my vám teda nabízíme tuto rozmanitost destinací. To já si myslím, že v tom eh, skutečně může spočívat eh, velká přidaná hodnota a můžeme si tady udržet peníze doma. Děkuji a teď má pan místo předseda nelehký úkol v pár minutách schrnout všechny otázky od kolegů, které zde zazněly. Děkuji, Karlo. Ale především jedna politická poznámka. Mně se zdá, že všichni si uvědomují, jak je důležité ta průmyslová složka cestovního ruchu. Pro růst našeho hospodářství, pro boj proti krizi a také z hlediska toho, jakou perspektivu může cestovní ruch přinášet mladým. Mně se zdá, že i zde společná vize komise nebo parlamentu nám může umožnit dosáhnout konkrétních výsledků. Ještě před koncem volebního období a před koncem funkčního období komise. Protože, jak připomíná paní Ayala Sender, nebylo snadné znovu zasadit do centra debaty průmyslové politice cestovní ruch. Psát v různých dokumentech, že cestovní ruch je důležitým faktorem pro reindustrializaci Evropy, přesvědčit členské státy, které pořád měly strach o to, že přijdou o své kompetence, o své pravomoci nebo přisvědčit regiony, které měly strach z téhož. Pokaždé, když se hovořilo o evropské politice cestovního ruchu, potíže, s jakými jsme organizovali Evropské rady věnované cestovnímu ruchu, jak bylo těžké svolat ministry zodpovědné za cestovní ruch. Já jsem zapojil ministry do tolika společných akcí, zdůraznil jsem, spolupráci s ministry pro cestovní ruch, pokud jde například eh, o rozvoj tohoto projektu, těch 50 tisíc turistů, to je projekt s Latinskou Amerikou. Proč s Latinskou Amerikou? Protože v Latinské Americe žijí miliony lidí, kteří jsou španělského, nebo italského, nebo portugalského či německého původu. Jak připomínal pan Higgins, pokud jde o Iry, jedná se o lidi, kteří zde pořád ještě mají příbuzné. Nejslavnější případ z posledních dnů je argentinský papež, který je tedy synem italských rodičů. A když byl zvolen, tak ve vsi, odkud pocházejí jeho rodiče, byla velká oslava. Takže to tež prostě najdeme všude. V Brazílii, v Chile, v Argentině. Já jsem byl v Argentíně v jedné restauraci a říkal jsem si, tady ale Němců. A to vůbec nebyli Němci, to byli Argentinci německého původu, kteří mezi sebou mluvili německy. Takže to jsou eh, země, které mají velmi úzkou návaznost na Evropu. Takže jim nabízíme, přijďte do Evropy, mimo sezónu, podívejte se, odkud pochází vaše rodina, nebo podívejte se, kde ještě pořád žijí vaši příbuzní, nebo přijďte se podívat, jaké produkty se vyrábějí ve vaší zemi původu. A také jazyková otázka je velmi důležitá. Je snadnější mít zde turisty, kteří hovoří evropskými jazyky, než zde mít turisty z jiné jazykové oblasti. Proto jsme podepsali dohodu se státy, které spolupracují s komisí na tomto pilotním projektu. Nechci se pozastavovat pouze u Latinské Ameriky. Máme i Spojené státy, Izrael. To jsou všechno oblasti, kde bych chtěl rozšířit tento projekt, pokud ten pilot se ukáže jako užitečný, přínosný. Ale cílem je pořád tedy přitáhnout turisty ze zemí mimo Evropu k nám do Evropské unie. A pozor, i pokud o evropské turisty, kteří cestují mimo Evropu, tím také zodpovím otázku pana Kuna. Já také pracuji na rozvoji interní turistiky, pracuji na těch projektech pro starší cestující turisty, tedy seniory. Všechny tyto projekty jako Calypso usilují o to, aby se rozvinul cestovní ruch. Máme i projekty tematické, to znamená třeba okruhy s náboženskou tematikou, kulturní okruhy a tak dále. To všechno jsou iniciativy, které posilují cestování v rámci Evropské unie. Chci k tomu dodat, protože chápu starosti pana Kůna, ale vy říkáte, měli bychom alespoň usilovat o to, aby naši turisté cestovali po Evropě. Ale v té dohodě se používají pouze evropské letecké společnosti. To znamená, že ten projekt je postaven tak, že tam jsou slevy pouze pokud cestujete s evropskými leteckými společnostmi, počínaje Lufthansa. Takže to je jasné, tam musí být nějaká motivace. Oni prostě nepojedou do cizin jenom proto, že my jim to řekneme. Kdybych měl bilancovat a odpovědět panu Udžasovi, tak já v únoru každý rok vám pošlu dopis, obsažný dopis, kde jsou všechny iniciativy, všechny dosažené výsledky, nejen v oblasti cestovního ruchu, ale ve všech eh, sektorech, eh, za které jsem zodpovědný, eh, průmysl, vesmír a cestovní ruch budeme mít střednědobé výsledky akce, kterou vedeme v oblasti politiky, cestovního ruchu, to znamená těch slavných 21 bodů, to budeme prezentovat ve Vilniusu 17. a 18. listopadu letošního roku na Fóru pro cestovní ruch. Je mi líto, že zde není pan Higgins, protože teď uvádím přesná data, která reagují na jeho otázku ale jako všichni Italové mluvíme velmi rychle svým mateřským jazykem, možná nevždy to tlumočníci stíhají, tak já se pokusím mluvit eh, pomalej. Říkal jsem, že návrh nařízení pro evropskou známku kvality, počkám, až se sednete, návrh nařízení o známce kvality, o evropské známce kvality, už je ve fázi konzultace mezi jednotlivými službami, to znamená, že už jsme v pokročilém stádiu a je to otázka týdnu. Předpokládám, že za tři, čtyři týdny, určitě do června, možná někdy v dubnu, květnu předložím tento návrh svým kolegům a hned poté s tím přijdu do parlamentu. Doufám, že už budeme mít eh, výsledek, eh, že to bude schváleno tedy v prvním čtení, že bude schválen tento první legislativní návrh v oblasti cestovního ruchu. Paní Foster velmi správně říká, že musíme říci turistům, kteří přijíždějí zdaleka, a kteří třeba stráví v Evropě měsíce, jaké typy hotelů zde najde, jaké lokality navštíví, co tady může najít, protože pro nás eh, jsou ty věci blízké, ale pro ně jsou neznámé. Představte si Číňana, který přijede poprvé do Evropy, nebo nějakého Japonce, my musíme říci, jaká je kvalita, jakou kvalitu zde máme. Ta známka, kterou tedy plánujeme, rozhodně nechce nahradit národní známky. Má to být jen taková zastřešující známka, která bude garantovat přidanou hodnotu a bude to platit všude ve světě, protože máme regionální známku kvality, nějakou hotelovou známku, národní známku. My nemůžeme takto mít různých 50 známek kvality a prezentovat je ve světě. Ta evropská známka kvality, to by byl takový společný jmenovatel, který by zhodnocoval určité evropské subjekty, které mají vysokou úroveň kvality. Pokud jde o politiku, my určitě potřebujeme podpořit ekonomický aspekt. Podařilo se nám velmi pracně. Víte, jaké to bylo v parlamentu, ale i v komisi jsme měli problémy dosáhnout toho, že v Kosme, v programu Kosme máme kapitolu věnovanou cestovnímu ruchu. Všichni tam argumentovali principem subsidiarity. To je podle mě samozřejmě jedna z hlavních hodnot naší unie. Princip subsidiarity. Pozor, to chci zdůraznit. Ale mít přidanou hodnotu rozhodně neznamená potlačovat princip subsidiarity. A mít evropskou politiku na podporu Evropy, na propagaci Evropy ve světě a na rozvoj, cestovního ruchu uvnitř a mít v rozpočtu nějakou sumu, která tedy není nějak závratná, ale prostě mít tam tu sumu, to určitě může být důležité. I pokud jde o využití finančních prostředků, tak pan Fidanca byl první, kdo to podpořil. Pokud jde o fondy, které používáme, tak v roce 2012 jsme začali vypisovat konkurzy na to, aby se plně zmapovala poptávka, nabídka v oblasti turistických služeb, dostupnosti turistických služeb, aby se mohla posoudit taky jejich ekonomická přínosnost. Prováděli jsme tedy studie v oblasti dostupnosti cestovního ruchu, Zaměřovali jsme se na malé a střední podniky. Pokud jde o letošní rok, tak máme čtyři priority, které vycházejí z výsledku toho, co už bylo zahájeno. Usilujeme o větší spolupráci mezi takzvanými destination managers a místními úřady. Budeme usilovat o vypracování turistických okruhů, které budou přístupné také postiženým osobám. Cílem je vytvořit příznivější prostředí, aby mohly být poskytovány informace o dostupnosti v oblasti cestovního ruchu, využít různých inovativních prostředků, které budou také udržitelné z hlediska cestovního ruchu. Budeme vést komunikačně informační kampaň a budeme mít propagační akce a semináře ad hoc. To tedy z prostředky, které jsme dostali. Pokud jde o známku kvality, tak ta, jak jsem říkal, představuje přidanou hodnotu a pokud jde o otázku pana de Grandes, pořád tedy hovořím o těch prostředcích, finančních prostředcích, tak tam v roce 2009 s iniciativou Calypso jsme identifikovali čtyři klíčové skupiny, a máme skupinu expertů, která se měla zaměřit na investice do sociálního průmyslu. Zmapovali jsme situaci v oblasti sociálního a cestovního ruchu ve 20 zemích a snažili jsme se vést osvětovou kampaň. Měli jsme různé akce v Polsku, Rumunsku, Itálii, Francii a Belgii. Výsledkem byly projekty, které by měly usnadnit výměnu turistů mezi evropskými zeměmi. Dodnes financujeme devět projektů, kterých se účastní 19 zemí. Tyto projekty budeme mít na webu Calypso, tato platforma bude fungovat od června roku 2013, bude spolufinancována námi a Mezinárodní organizací sociálního cestovního ruchu v rámci projektu STEEP, kde poskytovatele nabídky v oblasti sociálního cestovního ruchu mohou být eh, konzultovány ze strany těch, kteří chtějí těchto nabídek využít nadnárodní konsorcium, které bude zodpovědno za řízení této platformy, bude zahajovat provoz této platformy zde v Bruselu v polovině května a bude to taková událost. Pokud jde o aspekty, které se týkají pořád tedy fondů, finančních prostředků, těch 131 milionů Další otázka pana Danelise. Pokud jde o pobřežní turistiku, tak to téma to je samozřejmě na seznamu těch 21 bodů, těch našich akcí. Už eh, s paní Damanaky pracujeme na tom, abychom připravili sdělení aby se implementoval tento bod a to sdělení by mělo být přijato v listopadu. Pokud jde o směrnici o těch eh, cestovních balíčcích, tak to není v mé kompetenci, za to je zodpovědná paní komisařka Reding. A ta směrnice, předpokládám, bude schválena do konce léta. O postižení už jsme hovořili a samozřejmě všechny ty myšlenky, které zde zazněly od pana Tešejry, paní Ayali Sender a tak dále, to jsou všechno věci, které budou eh, přeskoumány na našem generálním ředitelství. Pokud jde o ty vzdálenější destinace, třeba Madeira a tak dále, to už bylo předmětem debaty před několika týdny tam jsem se setkal nejen tedy s poslanci, ale také s představiteli těch dvou periferních oblastí a pozval jsem je na své generální ředitelství. Budou tam tedy zástupci dalších generálních ředitelství zde v Bruselu a tam se bude hovořit vůbec o problematice velmi vzdálených oblastí, to znamená Azorské ostrovy a Madeira. Tam budeme hovořit o tom, jakým způsobem postupovat v těchto regionech, abychom podpořili cestovní ruch a tak podobně. Paní Foster, ty standardy. Máme nařízení, které se týká evropských norem v oblasti služeb. Měly by se tam zohlednit také prvky, které se týkají služeb a produktů, částečně také produktů. My si musíme klást otázku, zda cestovní ruch je sektorem, který může být standardizován. Je totiž založen na zkušenosti, na praxi těch provozovatelů. Je možno nějakým způsobem standardizovat eh, spokojenost turistů. Není to jednoduché, ale myslím si, že ta známka kvality může také jít správným směrem i z tohoto pohledu. Ah, Pokud o dědictví, kulturní dědictví a především průmyslové dědictví, to vím, to je téma, které má Brian Simpson velmi rád. My jsme vždy zdůrazňovali důležitost eh, těchto elementů, takže máme to na paměti i při té práci s Radou Evropy. Tuto část tam máme zohledněnu. Zaměřujeme se především na rozvoj schopností těch, eh, kteří jsou zodpovědní za okruhy v oblasti kulturního dědictví a tak Podobně máme třetí program společného řízení, abychom tedy dále pracovali na tomto rozvoji společných projektů. Tento program bude trvat 12 měsíců, rozpočet je 150 tisíc euro. Další věc, která zde zazněla, bylo vzdělávání, to je klíčové téma. Netýká se to pouze oblasti cestovního ruchu. Je to téma, které se týká celé průmyslové politiky. První bod mého akčního plánu pro podnikání se týká právě vzdělávání. A navrhuji členským státům, aby do školských programů, do školních osnov věnovali hodiny podnikání. To znamená, že by se mladí vzdělávali v tom, aby jednou byli podnikateli nebo manažery. Protože v zemích, kde mají takovýto předmět, eh, kde se mladí vzdělávají i třeba ve formě stáží, tak tam mají vyšší podíl mladých, kteří se stávají podnikateli anebo se dostávají na vedoucí pozice v podnicích. Takže to platí opravdu pro všechny odvětví průmyslu a pro cestovní ruk obzvláště. Já vždycky říkám, že už prostě skončil ten čas, kdy jsme měli nějaký ten hotýlek, kde prostě maminka vařila těstoviny, tatínek eh, nosil turistům kufry a syn eh, zvedal telefony a anglicky nebo francouzsky poskytoval informace turistům. To už je prostě jinak eh, dneska, protože na východě, v Turecku, v Africe roste efektivita organizace turistického nebo tedy cestovního ruchu jsou velmi konkurenceschopní. Takže zde musí být také internacionalizace našeho cestovního průmyslu. Je to zásadní otázka, takže i toto jsou takové navštívenky, které můžeme předložit mimo Evropskou unii. Hezkou navštívenkou může být hezký evropský hotel, kde budou evropští číšníci, evropský management v Singapuru, píše než v Šangaji nebo v Pekingu, kde se bude prodávat produkt vysoké kvality. To je také téma, o kterém bych se s vámi rád pobavil, protože jsme o tom několikrát hovořili i se skupinou na vysoké úrovni kterou jsem vytvořil s komisí pro rozvoj vysoké módy, protože to nejsou jen ta mola a přehlídková mola a věci vyhrazené pro ty bohaté. To je také odvětví, které dává práci tisícům a tisícům. A je to dvojče cestovního ruchu, protože když roste cestovní ruch, tak roste také zisk z prodeje těchto produktů. Je to také hezká vizitka, ale víme také, že v Číně, v Japonsku rádi nakupují produkt právě tam, kde se ten produkt eh, vyrábí. Takže pro ně bude zajímavé přijet si koupit ten produkt do Evropy. Neměli bychom nahlížet na cestovní ruch jenom eh, jako na odvětví samo o sobě. Je to odvětví, které je úzce provázáno s dalšími. Já jsem absolutně přesvědčen, jak eh, zde už zaznělo, že i ty velké akce, a je to napsáno i v naší turistické strategii, jsou příležitostí k tomu, abychom nejen tedy přitáhli turisty z oblastí mimo Evropu, ale také, abychom podpořili vnitřní mobilitu turistů. Hovořili jsme o tom v souvislosti s milánskou výstavou Expo. Vzpomeňme, vzpomeňme si třeba, co znamenalo Expo pro Čínu. Takže si představme, co to Expo může znamenat nejen pro Milán, nejen pro Itálii, ale pro celou Evropu. A proto Barroso řekl, že Evropská unie se bude aktivně podílet také na Milánském expu, aby se stalo výchozím bodem pro návštěvu turistů také v Německu, v Maďarsku, ve Francii, protože v Milánu, v Miláně jsou rovnou dvě mezinárodní letiště, takže tam je jednoduché vyrazit z Milána a navštívit jiné části Evropské unie souhlasím s tím, že bych se klidně setkal s královnou, ale zatím mě ještě nepozvala, pokud mě královna pozve k tomu, abych hovořil o turistické politice, tak já velmi rád navštívím Buckingham Palace, abychom hovořili o tom, jak podpořit přítomnost turistů v Evropě. Britské noviny většinou špatně hovoří o Evropské unii. Ale když jsme hovořili o cestovním ruchu a o naší politice, tak Independent o tom měl dvě stránky, kde nás chválili, já jsem to ukazoval Barosovi. V každém případě toto je téma, mm, na kterém se shodneme dokonce i s britskou vládou. Hovořím už 20 minut, snažím se zodpovědět všechny dotazy. Nevím, jestli se mě to podařilo. V každém případě naše generální ředitelství je vám dále k dispozici, pokud jde o platformu ITC, o které zde hovořil pan Danelis a pan Fidanca. Tak eh, vytvořili jsme pracovní skupinu, kde jsou zapojeny největší podniky v oblasti ITC, informační a komunikačních technologií. Spolupracují s námi na vytvoření projektu, který bude potom představen všem turistickým operátorům. Chci také říci, že máme průmyslové mise v celém světě. Navštívil jsem i vaši oblast, ale tehdy tam byla velká zima ale měli jsme velmi dobrou večeři. Tím chci říci, že hodně tedy jezdím s těmito misemi Navštívili jsme tak Turecko, Portugalsko. Měl jsem na mysli také Kypr, a v Moskvě jsem se sešel s ministrem kultury a s náměstkem, který je zodpovědný za cestovní ruch a ti mě požádali, abych představitele evropského turistického průmyslu a především ty, kteří mají organizační schopnosti, abych je přivezl, protože oni Mají peníze, ale potřebují podnikatele, kteří jsou schopni organizovat eh, turistické aktivity. Byli jsme také v Egyptě, tam jsme doprovázeli 100 podniků v oblasti cestovního ruchu. Byla tam i paní Eštonová. A zaměřovali jsme se především na možnost vytvoření joint venture i pokud jde o plavby, protože nás také napadlo, že až se uklidní situace v severní Africe, tak eh, právě cestovní ruch eh, bude důležitou součástí spolupráce, protože já bych chtěl zabránit tomu, aby ve chvíli, kdy se uklidní ta situace, tak eh, aby se ten cestovní ruch odklonil ve Středomoří. Já si myslím, že to je úplně zbytečné. Právě eh, plavby přes Středozemní moře můžou být operovány společnostmi joint venture – aby se tím posílila turistická výměna na obou stranách, abychom nepřišli o ty turisty, až se uklidní situace v severní Africe, aby se nestalo, že ti turisti ze severní Afriky už nebudou směřovat do Evropy. A to tež platí třeba pro Barencovo moře, pro Norsko. Tam také na tom musíme dále pracovat. Takže zůstávám vám k dispozici. Pokud máte nějaké dotazy nebo nějaké potřeby, které vám budou připadat důležité, tak já se pokusím co nejrychleji reagovat. Takže děkuji vám za váš čas, za vaše otázky a doufám, že jsem hovořil dostatečně jasně. Děkuji, pane místopředsedo, i za to. Já ano, podporuji tento potlesk, přidávám se. Pokud tedy máte pocit, že některé vaše dotazy nebyly zodpovězeny dostatečně jasně, tak se můžete obrátit na pana místopředsedu a na jeho oddělení. A ještě jednou děkuji. Děkuji také sekretariátu a Jestli souhlasíš, drahý pane místopředsedo, tak eh, bych byl rád, kdyby některé odpovědi byly poskytnuty písemně prostřednictvím našich dvou sekretariátů. Ještě já něco musím říci panu Udžasovi. Chápu, že bychom měli ještě prohloubit naši práci na statistikách, turistických statistikách. To je nařízení, které jsme schválili před dvěma lety, takže bychom se měli podívat, jak na tom jsme. Bylo by to užitečné pro všechny. Pokud jde o fungování naší pracovní skupiny, tak na začátku tohoto zasedání s panem Simpsonem jsme předeslali, že po velikonocích to musíme všechno ještě dopřesnit. Já souhlasím s tím, že bychom opravdu měli zorganizovat eh, ty kulaté stoly za účasti expertů a členů pracovní skupiny. Samozřejmě nepotřebujeme pracovní skupinu k tomu, abychom sem pozvali pana místopředsedu. Ten může přijít eh, do dopravního výboru kdekoliv, kdy bude chtít. Pracovní skupinu potřebujeme k tomu, abychom pracovali na specifičtějších eh, tématech, takže to je také priorita, kterou budeme řešit s předsedou Simpsonem hned po Velikonocích. Děkuji vám a končím zasedání. Veselé Velikonoce!